kolegové, milé kolegyně, přistupujeme k vysvětlování hlasování. Milí kolegové, kolegyně, kteří nás opouštíte, udělejte tak prosím opravdu velice potichu, abychom mohli zahájit vysvětlování. Damna Morvaj. Takže nejprve to je paní Morvaj. Paní Morvaj, která požádala o slovo, takže prosím, paní Morvaj. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, mám nějaké problémy s mikrofonem. Takže pokud jde o finanční služby, finanční služby, regulace v této oblasti, já jsem hlasovala pro tuto zprávu. Osobně se domnívám, že je velice důležité aby finanční služby podléhaly skutečně přísným regulacím. Pro mě, jakožto Maďarku, je to nesmírně důležité. Vidím každý den, jak dochází k různým opravdu zneužíváním ze strany banky, um, které mají samozřejmě následky na zneužívání práv našich uh, uživatelů, stovky tisíc mých spoluobčanů si stěžovalo na různé například úvěry, které si vzali v cizí měně. Tyto služby by proto měly být regulovány nejenom s ohledem na tuto problematiku, ale zároveň proto, že bez ohledu na tragédie, ke kterým docházelo právě v těchto úvěrech, v cizích měnách banky neustále vnucují různé služby, různé karty a různé produkty našim maďarským spoluobčanům, například i na letišti a to se musí regulovat. Děkuji. Děkujeme. Slovo má další kolega. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Mūsdienu ekonomika vairs nav iedomājama bez elektroniskām finansiālām transakcijām. Dnešní ekonomika se nedá vůbec představit bez elektronických transakcí a v porovnání se starými časy, kdy bylo možné platit z jedné ruky do druhé, moderní společnost využívá finanční elektronické transakce čím dál více. Proto je nesmírně důležité, aby existovaly právní zásady, které by upravovaly elektronické transakce. A čím přesnější bude naše legislativa, tím lepší a eh, jednodušší bude eh, tento sektor řídit. Je důležité mít systém transparentní, tak aby na vnitřním trhu se mohly rozvíjet elektronické transakce. Znamená to standardizaci transakcí a také standardizaci prostředníků a jejich práce musí být regulována. Je to velice důležité pro ekonomiku Evropské unie a také pro důvěryhodnost spotřebitelů. Děkujeme. Slovo má pan Polčák

Myslím si, že pan Tajány odvedl opravdu úžasnou práci. Toto bude představovat veliký přínos pro celou problematiku, protože čím dál, tím více transakcí probíhá přeshraničně a proto potřebujeme jasná pravidla, abychom mohli reagovat na tuto problematiku. V mé zemi například je mnoho malých, středních podniků, které hm, vznikají a které budou vyvážet v budoucnu například své zboží, své produkty přes internet. A právě z tohoto důvodu si myslím, že bychom měli zajistit, že naši povinnosti zajistit to, aby interní trh byl posílen a tyto transakce byly opravdu prováděny kvalitně. Toto je opravdu velice užitečné. Děkujeme, děkujeme pan poslední

Ah, pane předsedo, já jsem hlasoval. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu, která by měla pomoci všem těm, kteří se vzali někdy hypotéku, jestli dovolíte, abych vám řekla, že například ve Španělsku jsou to skutečně desítky rodin, které přišly o své majetky kvůli těmto eh, produktům. Situace v Maďarsku je ještě horší. U nás například se mnoho lidí vzalo úvěry v cizí měně a ty, na ty bohužel nebude spadat moratorium v této oblasti. Lidé přijdou o své, o své eh, domy, o své majetky a my tomu musíme zabránit. Máme zde právníky, nevládní organizace, které by měly posílit své aktivity a měly by opravdu si přečíst tuto zprávu. Já osobně ji zveřejním na Facebooku. A nyní děkujeme, vážená paní kolegyně, a nyní pan Ur- Urban Kreso zde není, takže pan Mamikin. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Jedním z hlavních eh, důvodů v mnoha zemích v posledních dekádách, eh, tedy důvodů té recese, eh, byla neschopnost splácet bankám půjčky, které byly vybrány na nové domy nebo auta. Po určité době samozřejmě vypůjčitelé by měli být schopni půjčky splatit i s úroky, ale není to normální způsob eh, podnikání, jestliže tolik lidí eh, toho není schopno. Vážení kolegové, k lidským právům patří i právo na střechu nad hlavou. Eh, proto musíme provést reformu hypotečního systému, která by umožnila lidem splácet půjčky, které si vybrali. Pan Polčák

v Maďarsku jsme měli trest smrti eh, do roku 90 nebo 1991 eh, jakožto eh, profesorka na univerzitě, která vyučuje trestní právo a procesní aspekty trestního práva, jsem se účastnila se svými studenty procesů, kde se uděloval trest smrti. Bylo to v době, kdy já a mý studenti jsme tedy viděli ty lidi odsouzené na smrt. Navštěvovali jsme také věznice a tam jsme viděli lidi v celách smrti. A vzhledem k tomu, že jsem viděla tyto lidi, ocitám se ve velice složité situaci, protože pro mě je složitější říct, že jsem pro trest smrti, proto, aby lidé byli zabíjeni vlastně mým jménem. Ale e, jakožto e, právnička trestního práva e, se setkávám se strašlivými zločiny na dětech a dalších zranitelných osobách. Takže podle mě musíme debatovat o trestu smrti. Děkuji, pan Pospíšil pane předsedající já jsem podpořil tento návrh protože jsem odpůrcem trestu smrti považuji to za barbarský prostředek trestní politiky domnívám se že zcela analogicky je možné řešit trest smrti trestem doživotního vězení. Eh, my musíme a v tom je ta zpráva správná evropská unie musí být lídrem v ochraně lidských práv Není tlumoč, už, už funguje tlumočení. S-a rezolvat? s rezolvat? No interpretation in Czech? No Nebylo tlumočení do češtiny, můžete prosím začít od znovu? Can... In Okay. okay. Start again. Začněte prosím znovu, omlouvá se, česká kabina se omlouvá. We hope, we hope that it's been uh, okay. sorted out. No, I, I was asking you. Eh? Eh, já jsem vás žádal, abyste začal znovu, protože nefungovalo tlumočení. Děkuji, já tedy ještě jenom stručně řeknu, že jsem

tvrdit a říkat že je adekvátním trestem u největších zločinů trest doživotního trestu odnětí svobody. děkuji vám. a slovo pan Děkuji za slovo, pane předsedo. Každý člověk má právo na život. Každý člověk by měl mít právo na lidské zacházení a měla by být i možnost samozřejmě jeho návratu do společnosti takového člověka. Trest smrti nemůže být považovaný za efektivní v moderním světě, především když vezmeme v potaz to, že podle našeho názoru je možnost toho, že tam může dojít k určitému omylu a tento člověk bude odsouzen za zločiny, které nikdy nespáchal. V loňském roce několik zemí zvýšilo <clears throat> počet vykonaných eh, trestů smrti, což je opravdu šílená situace, kdy si uvědomíme, že mnoho těchto lidí dokonce ani nespáchal tyto zločiny, takže podporuji eh, toto usnesení. Pan Kelly má slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, já jsem rovněž hlasoval pro tuto zprávu a samozřejmě čím dál tím více lidí eh, se odklání od trestu smrti. A to si myslím, že je pozitivní. To je velice důležité především pro nás v Evropské unii. My bychom vlastně ani neměli vůbec diskutovat o možnosti návratu zavedení trestu smrti. Samozřejmě, že dochází k šíleným zločinům, lidé jsou poté velice rozlobení, možná by i chtěli přistoupit k takovému trestu, ale je civilizované si uvědomit, že lidská práva musí platit vždycky. Ano, občas dokonce dochází k tomu, že lidé byli popraveni a zjistilo se poté, expo, že tito lidé ani nebyli vinni. Právě proto si myslím, že je lidské právo, které by mělo být vykonáváno všude na světě. My bychom lidé by neměli umírat tímto způsobem. Musíme ukončit trest smrti. Děkuji, paní Makovej. Suntem... Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem proti trestu smrti v roce 2014. 255 lidí zemřelo po trestu smrti. Každý den lidé umírají tímto způsobem, jsou odsuzováni na trest smrti za různé přestupky nebo pouze proto, že vykonávají svá práva. A já zde hovořím o situaci těch, kteří například se zúčastňují různých protestů, manifestací a především Ali Muhammad al-Nimr ze Saudské Arábie, který se zúčastnil takové eh, demonstrace a byl odsouzen k smrti. Nedávno došlo k tomu, že v Saudské Arábii

A nyní se dostáváme k dalšímu vysvětlování. A to jsou záležitosti, které se týkají Maďarska. Paní Morvaj. A büntetés eh, célja az, hogy akár annak el... Účelem trestu je eh, zabraňovat eh, dalším zločinům, tak aby budoucí pachatelé nespáchali už stejný zločin, aby byli odrazeni tím trestem. Pokud jde o eh, katastrofu červeného bahna v Maďarsku, domnívám se, že není správné argumentovat tím, že bychom se neměli dívat do minulosti, že bychom měli hledět do budoucnosti a soustředovat se na prevenci, eh, tak aby k žádné podobné katastrofě v budoucnu už nedošlo. Abychom eh, dosáhli prevence, musíme vyvozovat důsledky z této tragédie. Měli bychom najít eh, odpovědnou osobu, měli bychom stanovit vyníka a to právě proto, aby abychom tedy potrestali odpovědné vyníky, to tím nejlépe posloužíme účelu prevence. Pan Mamikins. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Před pěti lety došlo k této katastrofě v Maďarsku. Byla to opravdu šílená přírodní industriální katastrofa. 10 lidí přišlo život, 150 lidí bylo zraněno. Já samozřejmě cítím s rodinami všech těchto obětí v Maďarsku. V nedávné historii naší Evropy jsme viděli několik takových přírodních katastrof několik těchto neštěstí. V roce 2002 například došlo k Alici k ropné skvrně. Naštěstí nikdo nezemřel u této katastrofy. Ovšem, my vlastně ani nejsme schopni předvídat celý rozsah přírodních katastrof, který nás může postihnout. Občas ale k tomu dochází právě proto, že lidé na něco pozapomenou, dojde k nějakému zanedbání a právě mnoho například záleží i na tom, za jakých podmínek uchováváme nebezpečné materiály a právě proto to musíme věnovat obrovskou pozornost, především pro eh, občany, kteří žijí v blízkosti těchto oblastí. Děkuji vám, pane předsedo. Před pěti lety eh, Maďarsko postihla největší průmyslová katastrofa v dějinách, tedy e, katastrofa červeného bahna. Výbor pro životní prostředí položil ústní otázku radě a komisi. E, byla to otázka velice specifická. Jakým způsobem hodláte změnit legislativu, abyste zabránili tomu, aby se to stalo znovu? E, jakým způsobem hodláte poskytnout finance na eh, odstranění škod z této katastrofy. Komise nikdy neodpověděla na tyto otázky a proto jsem velice rád, že nyní máme usnesení, eh, které stanovuje, eh, co je zapotřebí dělat. Zcela jasně se tu stanovuje princip, že znečišťovatel platí. A právě tak eh, se tady vyzývá k vytvoření fondu na pokrytí škod z této katastrofy. Děkujeme. A nyní má slovo pan Kerry, protože paní Makovej zde není, takže pan Kerry. Uh, excuse me. Omlouvám se, říká pan předseda. Omlouvám se. Nyní, nyní vlastně budeme hovořit o rovnosti, o genderové rovnosti, takže vlastně ano. Čili, čili tím pádem takže se omlouvám, pane kolego, takže má nejprve slovo paní Morvaj. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem se zdržela hlasování u této zprávy a to z následujících důvodů. Pokud jde o tuto zprávu, my vlastně poskytujeme finanční prostředky takzvaným rozvojovým zemím, chceme jak si vzít potaz veškeré naše představy o rovnosti, pohlaví. Já já nemohu říci, že bych eh, v zásadě nesouhlasila, protože jsem proti genderové diskriminaci. Ovšem, to, o čem se hovoříme, nejsou, řekněme, práva děvčat navštěvovat školy, chodit do školy v Africe, nebo, řekněme, zákaz mrzačení ženských pohlavních orgánů. Toto jsou skutečně neakceptovatelné tradice. Ovšem v této zprávě se hovoří například i o potrate, o tom, že je to lidské právo a že tyto tzv. rozvojové země by to měly akceptovat. Jsou zde části, které se týkají intersexuality, transexuality, evropských norem, standardů pro tuto oblast. My v podstatě vlastně chceme vnutit tyto zásady těmto zemím eh, za finanční výměnu, výměnu za finanční neprostředkatelné, neakceptovatelné. Děkujeme. Pan Mamikis. Děkuji vám, pane předsedo. Lidstvo ve všech částech světa se skládá ze dvou částí, mužů a žen. A je naprosto přirozené, aby obě tyto složky se aktivně účastnily e, rozvoje společnosti, což také znamená, že na nadnárodní úrovni by tomu mělo být totéž. V Evropské unii ale eh, bohužel stále ještě eh, některé ženy určité věkové kategorie eh, nemají zcela vládu nad svým životem. Stávají se oběťmi nucených sňatků, nesmějí chodit do školy, ale přitom je velice důležité, aby neexistovala žádná segregace nebo diskriminace na základě genderu. Musíme se proto postarat o to, aby nedocházelo k situacím, kdy lidé jsou velice chudým a tím hlavním tím, kdo se stará o obživu je žena. Paní... Pane, pane Kerry, nyní to skutečně platí, nyní opravdu již můžete. Děkuji za slovo, pane předsedo. Jsem nesmírně rád, že jsem mohl hlasovat společně s mou skupinou pro tuto zprávu. Skutečně tam byla veliká většina 520 lidí pro. to si myslím, že poukazuje na to, že jsme pochopili důležitost, kterou hrají ženy a že chceme, aby zde byla rovnost mezi pohlavími. Ale byli jsme proti návrhu 7 a 19, když se hovoří o volném přístupu k potratům v těchto zemí. Já osobně se domnívám, že to není správný přístup, čili zamítli jsme, byli jsme proti těmto dvěma návrhům a tyto návrhy neprošly a proto jsme byli schopni hlasovat pro zprávu jako celek. Ovšem, pokud eh, by navrhovali, řekněme, mezinárodně takový přístup k aborci kdekoliv, tak my bychom byli samozřejmě proti takové zprávě. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní se dostáváme ke zprávě paní Záborské. A nejprve to bude paní Šovidrová. Prosím, má jednu minutu.

Zpráva paní Záborské o e, nediskriminaci pohlaví. E, u této zprávy jsem se zdržela. E, tady vystává určitá specifická situace, kdy sama zpravodajka se zdržela. Tedy nehlasovala pro svou vlastní zprávu. Při pohledu zvenčí to může působit divně, ale já vám vysvětlím pozadí toho vývoje, které je velice důležité. My neustále hodnotíme eh, eh, externí společnosti, eh, nebo to jsou, to jsou firmy, které hodnotí externě europoslance a to se potom objevuje v médiích. Za zprávu dostanete hodně bodů v těchto žebříčcích. A příklad paní Záborské ukazuje, jaká, jaká je, je konzervativní, je profesionálka, a byla přinucena k eh, začlenění práv transexuálů, intersexuálů a dalších do své zprávy a to je cizí jejím hodnotám. Vznikl proto text, který vlastně není její. Eh, její text byl vykastrován, abych tak řekla, pozměňovacími návrhy. Eh, z toho je třeba vzít si ponaučení v této instituci, která není schopná se odchýlit od těch politicky korektních hodnot. Děkuji za slovo, pane předsedo. Zaručit rovnost mezi pohlavími v oblasti zaměstnání, povolání, to je jeden ze základních principů Evropské unie. Je samozřejmé, že například, eh, když se uchází o určitý post, kandidáti ženy, muži, musí se jim dostat stejného zacházení bez ohledu na pohlaví a samozřejmě stejná, stejný plat za stejnou práci. To je rovněž velice důležitý princip. Musíme zajistit rovněž to, aby zaměstnavatele se snažili jistě vytvářet i rovné příležitosti pro ženy, pro muže, aby to dělali aktivně, musí samozřejmě, když chápeme základní biologii, tak jistě pochopíme, že určité rozdíly mezi pohlavími jsou. Ovšem to ještě ne, neznamená, že zde musí být nějaká diskriminace. Proto jsem hlasoval pro tuto zprávu. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Já jsem hlasovala proti této zprávě vzhledem k tomu zcela jasnému rozporu. Eh, v jednom odstavci voláte o eh, klasifikaci pracovních míst po genderově neutrální, ale na druhém místě voláte po genderově závazných kvótách. Eh, je tam v této zprávě obsaženo směšné množství nekompetentnosti. Muži a ženy konkurují o pracovní místa jako rovní a neměli bychom nutit společnosti ke kvótovému systému. Žijeme ve spravedlivém spravedlivé a svobodné společnosti a nejlepší způsob, abychom, eh, aby to tak zůstalo, je dovolit lidem ucházet se o práci na základě svých zásluh a schopností a ničeho jiného. Na pozitivní diskriminaci není nic pozitivního. Děkujeme, říká pan předseda a nyní má slovo pan Kelly. Děkuji za slovo, pane předsedo. Když se podíváme na název této zprávy, tak si můžeme představit, že budeme asi všichni hlasovat pro tuto zprávu. Ovšem vidíme, že tomu tak není. Někteří opravdu si měli problémy s určitými doporučeními a v podstatě skutečně pouze těch 343 mm, z téměř 600 hlasovalo pro tuto zprávu. Já jsem byl pro tuto zprávu, já osobně, no, kromě sedmnáctky, část 1 a 2, tohoto návrhu, protože moje strana Fina Gael hlasovala proti těmto dvěma návrhům. Ovšem obecně si myslím, že bychom měli udělat mnohem více v prosazování rovnosti mezi muži a ženami, především pokud jde o důchody, platy, možnosti kariérního růstu. Domnívám se, že jsme sice udělali už opravdu hodně, ovšem potřebujeme nová pravidla, nová pravidla, která by zajistila skutečnou rovnost v Evropské unii. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda a nyní má slovo pan Šokor. A jelentésben hangsúlyt kap a munka a család. Děkuji vám, pane předsedo. V této zprávě jsme kladli důraz na neexistenci rovnováhy nebo nedostatečnou rovnováhu mezi rodinným a pracovním životem. Ten text také konstatuje, že tento tlak je jedním z důvodů eh, snižující se porodnosti. Myslím si, že pokud neuděláme něco s porodností, eh, naše společnost eh, naši společnost čeká velice smutný vývoj, který bude klíčovým problémem následujících desetiletí. Ochota mít děti zcela jasně souvisí s neflexibilností pracovních míst a s diskriminací, kterou trpí ženy s malými dětmi. Eh, musíme v této oblasti něco učinit a já vítám eh, to, že zpráva eh, hovoří o, ne, o nerovnováze v platbách, tedy Děkujeme a nyní poslední paní zpravodajka, paní Záborská. Děkuji, pane předsedo. Velice lituji toho, že jsem nemohla hlasovat pro svou vlastní zprávu. Zejména mne to mrzí proto, protože ve zprávě je obsaženo mnoho dobrých návrhů, které mají potenciál zlepšit postavení žen na pracovním trhu. Snažila jsem se napřímit pozornost také na skutečnost, že platové rozdíly mezi ženami a muži se začínají objevovat po prvním dítěti a pak se pouze jen prohlubují. Vyzvihla jsem také důležité husté neplacené péče, kterou poskytují převážně ženy, ať již svým dětem či jiným členům nejbližší rodiny a za tuto péči jsou v podstatě penalizovány. Nakonec jsem se při hlasování držela, protože do mého textu byly prohlasovány pozměňující návrhy, se kterými se stotožnit nedokážu. Snaha řešit, snahu řešit postavení žen překrývá genderová ideologie, které, která zakrývá původní text. Může to vést k tomu, že ani v budoucnosti nebudeme schopni řešit praktické překážky žen při odměňování, protože slovo žena se z návrhu možná nakonec naprosto vytratí. Děkuji mnohokrát. Pan předseda. Zápis z dnešního jednání bude k dispozici na začátku dalšího zasedání. nemáte žádné připomínky, všechno samozřejmě okamžitě předáme dál. To znamená veškerá usnesení těm orgánům, která jsou tam zmíněna. Tím končím dnešní zasedání, končím dnešní rozpravu. Děkuji vám.